Zahajuji zasedání přerušené eh, před měsícem. Zápis a texty zápisů eh, ze zasedání 9. 10. května jsou k dispozici. Má prosím někdo námitku? Nikoliv, tento zápis je tedy přijat. Paní Bebre de Brun mi sdělila, že stahuje svůj mandát a to od 3. května. Parlament bere na vědomí eh, toto eh, stažení a eh, sta- konstatuje, že její mandát je obsazen od tohoto termínu 3. května. Příslušné orgány Rumunska mi sdělili, že paní Minodara Klivety eh, je zvolena náhradníkem za paní Rovana Plump. Vítám vás, nová kolegyně, a připomínám, že na základě článku 3 odstavce 2 eh, našeho eh, jednacího řádu to také znamená, že nebyla nalezena, nebyly nalezeny žádné překážky pro přijetí nové kolegyně. A dále také Eh, je konstatováno, že eh, paní Klivety nemá žádnou funkci, která by byla neslučitelná.